Zahajuje naše dnešní zasedání. Nemáte-li žádné námitky, považujeme pořád za schválený. Rád bych eh, vám oznámil několik informací. Nejprve rozhodnutí koordinátorů eh, z 24. září naleznete ve svých podkladech z naší schůze. Nemáte-li námitky, budu je považovat za schválené. A teď bych vám rád připomněl podle mého názoru důležité věci v souvislosti s rozpočtovou agendou příští týden členové mm, jsou vyzváni, aby příští týden ve čtvrtek 18. října od 10 do 11 hodin se zúčastnili meziinstitucionálního zasedání k platbám za přítomnosti komisaře Oettingera za přítomnosti zástupkyně rakouského předsednictví na radě, eh, kde bude třeba ještě definovat také celý soubor delegací na radě komise, předloží zprávu eh, o prostředcích na platby, stejně tak jako příjmy od eh, teď do roku 2023. To je mimořádně významný dokument. A protože tady se jedná o 280 miliard. To je e, veliká částka. A rád bych vám také připomněl, že 18. října bude rovněž probíhat rozpočtový e, trialog a sice vyjednávání parlamentu e, bude spočívat v tom, že bude obhajovat rozpočto své pozměňovací návrhy během dvou týdnů. A rád bych vám ještě připomněl, že na plenárním zasedání se bude hlasovat o našem návrhu rozpočtu 2019 během příštího zasedání 24. října a poté bude zahájeno dohodovací řízení. Někteří členové rozpočtového výboru budou bez pochyby nominováni svými respektivními politickými skupinami, aby se účastnili mm, dohodovacího výboru. Eh, první zasedání výboru dohodovacího se bude konat ve středu 7. listopadu v 9 hodin. Druhé zasedání dohodovacího výboru, eh, kdy se předpokládá, že se uzavřou jednání, ale předpokládá se, se bude konat v Bruselu v pátek 16. listopadu. A 16. listopadu eh, to vlastně uzavírá Štrasborský týden připomínám 16. listopadu, a pakliže do 20 hodin nedospějeme k přesvědčení, že uspokově bude moci uzavřít eh, celé jednání, eh, tak eh, se sejdeme znovu 19. listopadu v Bruselu. Takže toliko tedy ty informace, které jsem vám chtěl sdělit. Dostali jste také mm, zápisy ze zasedání 29. srpna 2018. Nemáte-li žádné námitky, budeme považovat tento zápis za schválení. A teď bych vám rád řekl, že naše zasedání má specifický charakter dnes, protože náš kolega Dolvans je doprovázen Eh, náhradníkem, který nám snad bude představen. Děkuji mnohokrát. Já se jmenuji Anne Vekevara, je mi 16 let, jsem z Finska a jsem zde dnes Eh, v rámci akčního dne Girls Take Over, což je akční den, kde pracujeme s dětskou organizací mezinárodní působnosti ve Finsku. Naším prvním cílem je Mezinárodní den dívek, a během toho, této akce Gays Take Over eh, se snažíme, sta, se snažíme dostat se k těm, kteří rozhodují a my předpokládáme, že to vy jste a proto jsem tu dnes. Uh, A to je naše akce pro spravedlivější, rovnější svět. Děkuji. Takže krásná dívko, pochopili jsme. Potlesk znamená souhlas. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji také Aně, že je mezi námi. Jistě je to dobré pro Evropský parlament a pro rozpočtový výbor. Bylo by dobré, kdyby děv, děvčata skutečně převzala kormidlo. Ano, tak vidíte, byla jste ujištěnou naší podpoře. A teď dávám slovo Ines Vedere, aby nám představila návrh zprávy. Paní Gardia Zabal, promiňte, omlouvám se, říká pan předseda, děkuji mnohokrát, pane předsedo, než zahájíme naše práci řádnou tak eh, a služby fungují velice dobře. V neděli eh, jste měl narozeniny, takže vám chci popřát všechno nejlepší a přeji vám krásný rok ve společnosti nás všech to mě opravdu dojalo, velice mě to potěšilo. Děkuji vám mnohokrát a přijímám vaše slova jako svědectví přátelství a opravdu mě to dojímá. Paní Ines Vejdere, jste připravena představit vaši zprávu? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já vám chci poblahopřát. Zůstaňte, jaký jste a všechno bude dobré. Drazí kolegové, Moje zpráva týkající se uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku je skutečně zpráva o solidaritě, což je jedním ze základních kamenů Evropské unie. Navzdory různým potížím, krizím, Evropská unie pokračuje v pomoci svým členům eh, v případě vyšší moci. Pravděpodobně víte, že minulý rok od srpna až do října Lotyšsko zažilo bezprecedentní deště eh, se záplavami, které ovlivnily celou zemi, ale především měly negativní dopad na jednu z nejkrásnějších oblastí ve východní části Lotyšska. Eh, a totální ztráta a škoda dosahuje 380 milionů eur. Pro malou zemi, jako je ta naše, která má 2 miliony obyvatel, to bolí ještě více. Absolutní škody eh, dvakrát jsou vyšší než eh, prach, což je 185,7 milionů eur aby to bylo uznáno jako přírodní katastrofa. Je to dvakrát vyšší čen, eh, cena, to je dvakrát vyšší částka. To znamená, že jsme způsobili pro uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie. Dovolte, abych vám vylíčila ještě dopad toho, co se stalo v roce 2017. Největší škála nákladu se týká veřejných infrastruktur a systémů ale došlo také k velkým škodám zemědělství, které vyplynuly v nedostatek sklizně, zejména obilovin a poškodilo to celý systém zavlažování. E, lokální infrastruktury byly zničeny, zejména v oblasti vodohospodářství, hydrolo- e, vodovodních instalací a propojovacích infrastruktur, stejně tak jako dopravních infrastruktur. Hlavní i vedlejší cesty, železnice, 184 silnic bylo poškozeno a mnoho silnic muselo být dočasně zavřeno. Byl vyhlášen eh, stav pohotovosti, eh, protože podniky poskytující služby ve veřejném sektoru nemohly fungovat. Eh, velký počet škol a jiných vládních budov bylo zaplaveno a musely být tudíž zavřeny. Z osobní zkušenosti já jsem plavala tam, kde dřív bývalo pole. Společně s mou rodinou jsme prostě museli jezdit na člunu, tam, kde dříve bývaly pole, jenom abych vám ilustrovala rozsah škod. Ve výsledku Evropská komise odhaduje, že o něco více než 17,7 milionů eur by, měly být uvolněno, by mělo být uvolněno z Fondu Solidarity. Velice ráda bych vyjádřila, zejména, že nebude potřeba pozměňovat rozpočet. Eh, v eh, prostředky budou moci být uvolněny z obálky letošního roku. A protože e, tady to je pouze 5% naší absolutní škody, nebude toho zapotřebno od roku 2002, když tento nástroj byl zaveden každý rok, poskytuje fond pomoc všem členským státům velice často za tragických okolností, neboť Příroda nebere ohled na bariéry, které jsme postavili. A toto je jeden z nejviditelnějších případů, kdy přímá pomoc Evropské unie může znovu podtrhnout roli Evropské unie. A to je i pro nás, evropské poslance, velice důležité, protože tady musíme prokázat, že jsme schopni pomoci lidem, kteří to mají zapotřebí. Děkuji vám mnohokrát. Solidarita je náš společný evropský statek. Děkuji vám, paní zpravodajko. A nyní stínový, za stínové zpravodaje Karin Glenek Morán, která se již dostavila. Máte slovo, pokud si přejete něco říci. No, děkuji vám, pane předsedo. A já podporuji návrhy paní zpravodajky, to je zjevné. Já si myslím, že solidarita je jednou ze základních hodnot naší Evropské unie a já eh, velice pozorně sledují tu práci a za svou skupiny reagují tedy eh, na tu práci, která byla odvedena při vypracování tohoto stanoviska. Eh, děkuji předseda. Nejsou zde přítomně další stínoví zpravodajové, proto se ptám, přeje si ještě někdo něco podotknout? Ne, takže paní zpravodajka byla tak přesvědčivá, že již není co dodávat. E, a proto pouze řeknu, že pozměňovací návrhy k této zprávě by nebudou být předkládány. Ne, předložím, musíte je předložit před 11.10. v poledne a na Eh, výboru pro rozpočte. Budeme hlasovat 5. listopadu a první plénum v listo, listopadové plénum potom rozhodne s konečnou platností. Nyní budeme hovořit o zprávě v polovině období, která se týká víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027 a zejména vlastních zdrojů. Na tuto rozpravu máme asi hodinu a půl. Budou zde také zpravodajové z Evropského hospodářského sociálního výboru a také zpravodaj z výboru regionu. Já je zde zdravím a děkuji jim, že se dostavili na, na naši schůzi. Nyní dávám slovo spolu s pravodajům. Izabel Toma je zde výborně. Nevím, zda by si chtěl Jan Olbricht vzít slovo jako první, nebo zda to bude Izabel Toma. Izabel Toma, ano. My se budeme takto dohodli s Janem Olbrichtem, takže vám děkuji, pane předsedo. Ano, zde ve výboru musíme rozhodnout o tom, jak budeme, že zda budeme postupovat v rámci normálního postupu. Máme tady tu průběžnou zprávu o víceletém finančním rámci. Pak zde je zpráva, respektive usnesení z minulého května. A pak jsme také rozhodli, že se opřeme o návrh komise, co se týče postupu ale zároveň se také opřeme o vyjednávací mandát, tedy na náš vyjednávací mandát, který už máme od března 2018, protože v té zprávě z vlastní iniciativy z března 2018 bylo upřesněno, že se bude jednat o vyjednávací mandát, který se bude týkat celého víceletého finančního rámce. Tento návod, abychom pracovali zároveň na základě zprávy z března a na základě textu komise. Toto nás vedlo k tomu, že jsme přijali dvě rozhodnutí. Ta první novinka spočívá v tom, že jsme tuto zprávu pojali jakožto zprávové spolurozhodování, to je poprvé pro parlament. To znamená, že jsme změnili návrh komise a ta druhá novinka, kterou jsme zavedli, spočívá v tom, že je to otázka čísel, částek. Máme tam takovou tabulku, kde máme celkové částky pro programy a tady se opíráme o zkušenosti těch, kteří vyjednávali současný víceletý finanční rámec, zdravím, a oni nás upozornili na skutečnost, že vyjednávat o číslech je, bylo tehdy velmi složité a tato zpráva tady má ty dvě novinky. Ta první novinka spočívá v tom, že tady máme formu spolurozhodování a ta druhá spočívá v tom, že tam máme tu tabulku s čísly pro celky těch, pro ty celé programy. Metoda, po které, podle které jsme postupovali, mimo tady tyto dva elementy, jak dobře víte, my, jakožto výbor pro rozpočet, nemůžeme rozhodovat za veškeré další odborné výbory, ale máme tady dvě elementy v těch v té zprávě z března. Ten první element, ten spočívá v tom, že ty červené linie, které jsme pozměnili mm, podle návrhu výboru a máme tam tady tu tabulku. To, například jsme řekli, že třeba abychom Erasmus navýšili na třikrát. Dále jsme eh, odhlasovali o tom, že musíme navýšit program Kosmos dvakrát a některé další iniciativy také dvakrát a tak dále. Tak, abychom tady měli soudržnost se zemědělstvím, tam byla ta linie jasná, nebyla tam možná žádná interpretace. Měli jsme tu zprávu, předložili jsme ty pozměňovací návrhy, které byly vhodné a zapojili jsme do toho ta čísla, která z toho vyplývala. To bylo jednoduché. Ovšem, ve zprávě z března byly ještě další prvky, například nový program Eh, záruka pro děti a další. A také jsme řekli, že ty programy by měly mít minimálně na té výši, na které byly. Říkáme při nejmenší na té výše, jaké byly. Takže navýšet se to může, ale chceme, aby alespoň byla zachována ta stávající úroveň. Ještě jednou. Pro vše, co bylo celé jasné ve zprávě z března, Tady jsme to převedli na čísla v prostřednicích podněvacích návrhů a to vše, co ale nebylo jasné, kde byla ještě možnost eh, určité interpretace, to jsme poslali příslušným odborným výborům. Takže jsme vyzvali odborné výbory, aby pracovali na základě naší zprávy, eh, to z toho stanovisko pro VFR. Pak jsme s Janem eh, zorganizovali asi dvě, tři schůzky se zpravodaji z odborných výborů, které vypracovávají stanoviska za ně a požádali jsme je, aby nám zaslali svůj input, svůj vstup, svá čísla, své nápady a to dříve, než bude tady nastaven ten program. Někteří to stihli, někteří to nestihli, možná ještě nám někdo něco eh, do, zašle, nevím. My jsme se snažili ze všech sil, jak eh, na odborných výborech, tak na politických skupinách, aby se to povedlo, ale není to tedy ještě dokončeno, protože některé výbory se ještě neza, nevyjádřily a nezaslali nám své návrhy. Ale vězte, že rozhodně nakonec se nám podaří to vše přizpůsobit, jak ty pozměňovací návrhy, tak ty tabulky zčíslit, tak abychom měli co možná nejlepší syntézu mezi těmi požadavky a tím stropem 1,3, na který prostě nemůžeme v žádném případě šáhnout. A zároveň pak tady máme ty legitimní požadavky z těch odborných výborů na víceletý finanční rámec. Takže, pane předsedo, toto je metoda, podle které jsme postupovali. Děkuji, Izabel. Jan Olbricht. Uh, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jenom v souvislosti, co říkala Izabel. Tak, co se týče těch tabulek a čísel, tak si myslím, že je velmi důležité to, že jsme se pokusili nějakým způsobem rozdělit nebo přisoudit ty částky různým politikám a různým programům. Nebylo to jednoduché, protože ta nová klasifikace, kterou navrhuje komise, není stejná jako ta předchozí. Já vám dám příklad. Když my jako parlament chceme, aby politika soudržnosti a zemědělství měla stejné částky, tak co tím máme na mysli? Máme tím na mysli tedy fond soudržnosti, sociální fond, anebo fond pro rozvoj venkova, anebo je tato nová kapitola o soudržnosti a hodnotách. A když hovoříme o Evropském sociálním fondu, tak je to Evropský sociální fond nebo Evropský sociální fond plus. A to jsme řekli zcela jasně. Co tím chceme říci? Ve chvíli, kdy se řekne na stejné úrovni, stejné fondy na stejné úrovni, anebo stejné kapitoly, protože to jsou samozřejmě odlišné věci. Proto tady máme ty speciální výbory, které vlastně musí to přerozdělit samotně. A proto to není tak jednoduché. Proto je tady také několik různých přístupů tady vám můžu říct něco k fondu soudržnosti a k fondu rozvoje venkova, k Evropskému sociálnímu fondu. A tady máme například i ty fondy týkající se zemědělství. Takže my teď čekáme na poslední návrh toho specializovaného výboru, který by měl správně tedy předělit ta čísla. A to všechno bude samozřejmě vycházet zase z práce těch speciálních výborů různých pracovních skupin. A co se týče té zprávy, tak ta samozřejmě to není jenom o tabulkách, ty jsou součástí příloh. Jde o celý víceletý finanční rámec. Tady jde o strukturu jako takovou, o trvání a také o strukturu víceletého finančního rámce jako takového. To znamená, pokud my budeme chtít přijmout návrh Evropské komise, no tak ho přijmeme, anebo ho nebudeme chtít přijmout. Takže jde o flexibilitu, o flexibilitu v rámci nového víceletého finančního rámce. Takže já si myslím, že celá ta otázka je samozřejmě daleko obšírnější. Nejde pouze o čísla, nejde to okleštit jenom na čísla. To znamená, my jako výbor pro rozpočet musíme tedy vycházet z té myšlenky březen až květen. Co si o tom tedy myslíme? Ve chvíli, kdy řekneme 5 plus 5, ale teď je to vlastně poprvé sedm. Takže je to, tu ten postoj Evropského parlamentu a pokud my řekneme, že tedy souhlasíme s tou strukturou, s tou novou strukturou a samozřejmě také s redukcí či s okleštěním těch programů, my se snažíme hovořit zcela jasně tady v rámci toho přeskumu v polovině období. To znamená, Chceme, aby ten přeskum byl opravdu co nejpřesnější, co nejhlubší. A my také v naší zprávě zmiňujeme dva aspekty. Samozřejmě jde za prvé o náklady a poté také jde o vlastní prostředky. O tom hovoří také všichni zpravodajové. A v rámci těch vlastních příspěvků, to říkala i Izabel, a věnují se tomu i naši kolegové. Samozřejmě jde také o otázky týkající se právního státu, což je v podstatě nová věc, která přišla i s novým nařízením. A my tady nechceme opakovat všechno, co je v tom novém nařízení, ale pokud by toto nové nařízení bylo schváleno radou, pokud bude také odsouhlaseno v rámci spolurozhodovacího procesu ze strany parlamentu, tak v podstatě jde o to, aby tady nešlo o trest pro konečné příjemce, protože samozřejmě všechny otázky týkající se právního státu, otázky týkající se soudnictví, korupce, právních pravidel, tak to všechno vychází samozřejmě z politiky vlády. To znamená, že ti koneční příjemci by se neměli stát obětí toho, o čem rozhodne vláda. A tady v té jedné kapitole se o tom hovoří. Takže abych to schrnul. Co se týče tohoto přeskumu v polovině období, tak to musí být postoj Evropského parlamentu k ta, také k těm následujícím krokům, které je třeba přijmout v rámci víceletého finančního rámce. Půjde o strukturu, flexibilitu celého víceletého finančního rámce a půjde také o aspekty, které již byly zmíněny, to znamená pozměňovací návrhy k textu, a za druhé také ta tabulka, která vlastně bude představovat zcela jasné prohlášení v tom smyslu, jakým způsobem se Evropský parlament staví k 1,3. Jakým způsobem se to tedy přerozdělí. A chci pouze připomenout kolegům, že ve chvíli, kdy výbor pro rozpočet schválí tento projekt a ve chvíli, kdy tento přeskum v polovině období bude odhlasován, tak to jde do těch specializovaných výborů a bude se hlasovat v podstatě o těch legislativních návrzích, což je, myslím, docela důležité vědět. To znamená, že tady probíhá paralelní, prá- paralelní práce různých výborů. Děkuji. Děkuji mnohokrát našim oběma spoluspravodajům eh, za to, jak se věnují intenzivně přípravě tohoto dokumentu čas, který jsme tomu, který, za čas, který tomu věnovali, za všechny výměny názorů, které vedly s našimi kolegy z jiných výborů, abychom poprvé byli schopni předložit návrh s částkami podle jednotlivých programů, eh, což zjednodušuje pozici vyjednávání za předpokladu, v něž doufáme, že komise bude schopná sformulovat, že výbor bude schopen připravit mandát pro vyjednávání na začátku roku 2019. Ale VFR, to je zcela zásadní věc. Ale naprosto souvisí s novými vlastními zdroji. A tato průběžná zpráva také byla určitou novinkou protože je podepsána čtyřmi spolu spoluspravodaji, dva spolu zpravodajové za Wafer a dva spolu zpravodajové za nové vlastní zdroje. Takže nejprve dám slovo Žeráru Deprému anebo panu Levandovskému. Děkuji mnohokrát, jak jsem při více příležitostech řekl, dva zpravodajové, ale jeden jediný hlas k vlastním zdrojům. Náš příspěvek ke zprávě Intery není nějak inovativní nebo vynalezavá, záleží, protože se opírá o to, co už parlament odhlasoval. Co je zásadní, že jsme k tomu přidali bod číslo 9. Bod číslo 9 se týká jednotného balíčku, výdaje a příjmy v jednotném balíčku a žádná dohoda bez, a teď cituji 9.1, bez eh, jasného pokroku v oblasti vlastních zdrojů. Tady je dána ta podmínka Evropského parlamentu. Co je také významné pro na to, abychom ujistili občany Evropské unie, že nové vlastní zdroje nezvíží fiskální práh pro naše občany. My vítáme postoj vyjádřený v návrhu komise týkající se nových vlastních zdrojů v souladu s konzolidací eh, jednotného trhu v souladu eh, s korporátní dají a také s ekologií. To, je, to se týká plastu a obchodování s emisními povolenkami. Já tedy ne, že bych byl takový fanoušek ETS, aby se z toho použil vlastní zdroje, ale tak vypadá pozice komise. My bychom rádi rozšířili seznam vlastních zdrojů o například dig, zavedení digitální progresivní daně a abychom znovu zapřemýšleli o zdanění o finančních transakcí. Aby tyto příjmy byly Eh, posílili tu příjmovou stránku rozpočtu a společně s Žerarem Depré se těšíme na pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Žerár? Co Žerár? Děkuji, pane předsedo. Januš Levandovský hovořil, v podstatě již vyjádřil to nejpodstatnější. Takže já bych pouze komentoval, proč jsme se jak rozhodli, proč jsme zvolili jaký ten přístup, který jsme zvolili. Já nejdříve také chci poděkovat ostatním dvěma spolu s pravodajům, že nám udělali přehled o vlastních zdrojích v víceletém finančním rámci, což je samozřejmě politická záležitost. Možná je to asi ten nejzásadnější prvek v rámci našeho prohlášení. My jsme zvolili takový obezřetný přístup a to ze dvou důvodů. Jednak se to týká tedy toho, jak se mění ty zprávy v systému o vlastních zdrojích a dále debata, kterou jsme měli na radě. A už to ví, na radě je velká, velký rozdíl v postojích členských států. Někteří nechtějí vůbec nic měnit na aktuálním systému, eh, chtějí tedy mít eh, Eh, na vlastní zdroje, které se budou opírat o státní příspěvky členských států založené na HDP. To některé státy jasně řekly. Jiné státy jsou otevřenější takovému tomu možnému přístupu, že bychom zavedli nové vlastní zdroje do rozpočtu. Takže ta debata je tam velmi živá na radě a je také třeba si uvědomit, že to, co se týče vlastních zdrojů, náš parlament má méně moci, než to se týče samotného VFR. Protože pro VFR musí dát parlament svůj souhlas, ale pro vlastní zdroje tady v podstatě k tomu nemáme, co, nemáme žádné rozhodovací pravomoci. Můžeme dát svůj názor, své stanovisko, ale nemůžeme o ničem rozhodovat. Můžeme k tomu hovořit o tomto tématu, ale rada vůbec nemá povinnost nás poslouchat a zachovat se podle toho, co navrhneme. A proto jsme se rozhodli, že budeme postupovat obezřetným způsobem že se velmi eh, budeme držet pozice výboru, návrhu výboru, tedy návrhu komise a budeme tedy velice obezřetně se snažit zjistit, jakým směrem by jsme se mohli vydat. Takže to je z mé strany vše. Předseda, děkuji našim dvěma spolu zpravodajům ve věci nové vlastní zdroje. Je jasné, že nové vlastní zdroje to nemůže znamenat eh, navýšení daňové zátěže pro evropské daňové poplatníky. Pokud budou nové vlastní zdroje, tak eh, to naopak musí ulehčit eh, daním na národní úrovni, snížit je, protože pokud budou nové zdroje, tak snížíme finanční příspěvky členských států do evropského rozpočtu. Děkuji tedy našim čtyřem spoluspravodajům za práci, kterou odvádějí již o vlastně dva roky. A jsou velice dobře, eh, jak si, tvr, jsou tvrdošíní a to je velice dobré a je důležité, aby takto vytrvali i během vyjednávání s radou. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, koordinátorům a jako první pan Fernandeš z EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Chtěl bych poděkovat všem za to úsilí, za kvalitu odvedené práce. Děkuji tedy zpravodajům, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji také výborům. Můžeme říct eh, občanům Evropské unie, že Evropský parlament je připraven. Připraven proto, aby vyjednával a doufáme, že rada také bude připravena. A je zásadní, abychom ještě letos dokázali to dokončit, tedy aby rada dokázala se shodnout na svém mandátu, to je zásadní. Zároveň je klíčové, abychom dospěli k dohodě, co se týče VFR, ještě během tohoto mandátu. A to ne eh, ku prospěchu zájmu politických skupin, které se v této věci naprosto shodují, ale je to v zájmu celé Evropské unie a jejich občanů. Výzvy, které před námi jsou, od nás vyžadují, abychom měli víceletý finanční rámec, který bude včas schválený, tak, aby programy a politiky mohly být provozovány a zahájeny hned 1.1.2021. Pokud bychom přerušili programy, tak to bude mít dramatické dopady. Musíme tedy nejdříve mít schválený VFR a pak teprve budou schvalovány programy prostřednictvím nařízení a pak budeme muset ještě schválit eh, dohody o partnerství. Takže si představte, k čemu by to vedlo, pokud bychom celý tento proces přerušili, kdybychom přerušili Erasmus+, kdybychom přerušili přímé platby zemědělcům. Co by znamenalo, kdyby politika soudržnosti, které je zásadní pro veřejné investice. V některých zemích je to asi 70% celkového objemu veřejných investic. Kdyby tato politika neexistovala, kdyby neexistovaly finanční nástroje a programy podpory malých a středních podniků, pokud toto by bylo přerušeno. Právní nejistota a pochyby které by takto vznikly v důsledku skutečnosti, že bychom neměli připravený rozpočet. A proto bychom, a museli bychom vlastně postupovat podle eh, systému dvanáctin, ale Evropská unie potřebuje předvídatelnost a investoři také programy, jako například výzkum a inovace, které jsou zásadní, také potřebují předvídatelnost a kontinuitu. Nemůžeme akceptovat přerušení takovýchto programů, které jsou zásadní pro konkurenceschopnost Evropské unie, pro územní soudržnost, pro solidaritu a také pro to, abychom řešili problémy, které jsou problémy nás všech a rovněž je zásadní, aby i solidarita se praktikovala, realizovala a realizovala pro všechny, což vyžaduje odpovědnost. Máme tady výzvy, jako je migrace, bezpečnost, obrana, a tyto výzvy si vyžadují společnou reakci. Reakci na úrovni Evropské unie. A toto od nás vyžadují samotní občané EU. A já to já tady apeluji na radu, aby konečně vytvořila mandát a mohla začít vyjednávat s parlament, protože to je naprosto důležité pro budoucnost Evropské unie, pro stabilitu, pro růst, pro důvěru, kterou v nás budou moci takto vložit evropští občané. A vloží důvěru v naše instituce. 1,3 HND, to je náš návrh, je více. Je to velice ospravedln, ospra, obhajitelné. A parlament také ukázal ještě jednu věc. My postupujeme podle správné metodologie, je to metodologie bottom-up, tedy ze zdola směrem nahoru. My jsme nadefinovali pro každý program, pro každou politiku částky, které jsou pro ně potřebné. A pak přidáváme například 1,3 HND to není nic spektakulárního. Tímto způsobem zachováme soudržnost, zemědělství, posílíme výzkum, posílíme podporu malých a středních podniků, posílíme Erasmus+, 1,3 pro hrubého národního důchodu. Tady budeme schopni těmito prostředky reagovat na veškeré výzvy, které se týkají bezpečnosti, obrany. A to je naše logika. Rada vždy jde opačnou logikou. Nejdříve si nadefinuje částky, tady ve výši 1%, a pak si definuje priority. Což je absurdní, aby bychom měli eh, toto evropským občancům také sdělit, aby se o tom diskutovalo. Co se týče financování, tady je jedna zásadní věc je důležité, abychom si ji objasnili. Za prvé, neexistují nějaké evropské daně. Tady to vlastně, to je, daně jsou v kompetenci národních parlamentů. Nám jde o to, abychom navýšili příjmy, aniž bychom trestali daňového poplatníka, aniž bychom navyšovali daňovou zátěž pro poplatníky. Proto tady máme tu diskusi o vlastních zdrojích. I když samozřejmě je především v rukou rady. Ovšem naše práce, návrh našich zpravodajů je pozitivní a jde tím smyslem, že se snažíme snižovat eh, například kompenzace nebo ty rabaty. Snažíme se, aby rozpočet byl transparentnější i s ohledem na příjmy a do, proto jsme tedy takto jasní v našich návrzích, protože chceme jasný rozpočet. Já velice jsem potěšen, že parlament je spojen, semknut a chce společně dosáhnout našeho cíle, který je na výši veškerých výzev a na výše očekávání našich občanů a já doufám, že se nám podaří vše včas schválit, aby pak hned v lednu programy mohly vstoupit v platnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. No já bych si přál, aby eh, nám naslouchala rada, aby nás teď slyšela. A teď má slovo kolegyně Izabel. Takže pan Živioty. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem čtyřem spoluspravodajům protože oni odvádí opravdu tu práci, kterou od nich očekáváme. My o tom už debatujeme několik měsíců. A já bych se rád teď soustředil pouze na tu část, která spadá pod mé kompetence. To znamená, co se týče toho víceletého finančního rámce a co se týče těch vlastních zdrojů, tak tady sdílím přesně to, co říkali moji spolupracovníci. My jsme začali naší práci samozřejmě plně energie a také ve velkém časovém předstihu, co se týče těch vlastních zdrojů. Já jsem velmi rád, že pan Depré i pan Levandovský byli tak obezřetní nebo hovoří o té obezřetnosti. Já si myslím, že to ani není tak obezřetnost jako realismus. Myslím si, že je to v souladu s vůlí tohoto parlamentu. To znamená, že se snažíme být ještě ambicioznější. Ano, všichni jsme obezřetní, samozřejmě Všichni se snažíme omezovat se na ta opatření, která jsou co nejrealističtější a u nich existuje nejvyšší pravděpodobnost, že budou odsouhlasená radou. Takže já si myslím, že to je správná cesta, nebo já nevím, jestli jsem se dobře vyjádřil, snad ano. Ale říkal jsem to už na začátku. Naslouchal jsem panu Levandovskému a dalším kolegům, kteří hovořili. A já bych rád věděl, nebo já bych si rád vyjasnil jednu věc, která je důležitá jak pro nás, tak všechny občany, protože Evropský parlament tady v tuto chvíli nechce zvyšovat žádné daně svým občanům. Snaží se samozřejmě najít vlastní zdroje, z nichž by mohla investovat do těch programů a projektů, které jsou pro naše občany občanky užitečné, které byly úspěšné a mají dobrou pravděpodobnost být úspěšné i v budoucnosti. To znamená, hledání vlastních zdrojů, aniž bychom nějakým způsobem ovlivnili národní výběr daní, no tak to je skoro zázrak, to je jasné. To znamená, jak získat zdroje, aniž by se nějakým způsobem dotýkalo našich občanů, jak tedy zainvestovat a zaplatit všechny ty programy a projekty. Já si myslím, že to je samozřejmě cílem Evropského parlamentu a říkali jsme to tak od samého začátku, že to je ta cesta, po které se chceme vydat. Je to něco, co je naprosto neodlučitelné od našich pravomocí a našich úkolů. Protože samozřejmě tady máme určité pravomoce v oblasti vlastních zdrojů víceletého finančního rámce a je to něco, co je opravdu naprosto neuvěřitelně propojené. Ano. Děkuji mnohokrát, který je teď kolega, kolegova, který se vyjádřil za SAED a teď kolega Kamel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také já chci nejprve velice srdečně poděkovat eh, spolu pravodajům za jejich velice pilnou práci. My všichni víme, kolik práce to je. A dovolte, abych třeba, že postoje našeho parlamentu v nejrůznějších usneseních již byly vyjádřeny, přeci jen ještě rád připomněl, že my za EKR v mnoha ohledech máme zcela zásadně odlišný postoj k tomu, jak stvárňovat efektivní rozpočet pro Evropskou unii. Rád bych tady zmínil několik bodů protože ještě pořád máme příležitost na základě těch usnesení, která existují, přesto v důležitých bodech naklást vyhýbky jinak. Tady chci ještě jednou zdůraznit, měli bychom se oprostit od toho, abychom tendenčně stále chtěli víc peněz, abychom mohli více peněz rozdělovat. Tento parlament by měl si klást za úkol opravdu spolu vytvářet když všichni říkáme, že čelíme novým výzvám, ale peníze nejsou nekonečné, no tak musíme mít taky dost odvahy k tomu, abychom například v oblasti zemědělství navrhli snížení. Nemůžeme tady prostě udělat nějaký sedmiletý finanční plán, kde během sedmi let budeme počítat se stejnými částkami, abychom po dalších sedmi letech opět stáli před tím dilematem, kdy budeme konstatovat, ano, Eh, hodně škrtu nelze dělat, hodně lidí se na to spoléhá, že budou existovat určité platby. Teď skutečně můžeme jít do oblasti zemědělství a říci, pojďme ty peníze převrstvit jinak. Stejně tak v politice soudržnosti politice soudržnosti můžeme ukázat solidaritu, ale přece nepo, nemusíme dělat politiku, solidar, soudržnosti v regionech, které jsou průměr vyvinuté. Měli bychom soudržnost soustředit do oblasti, kde je to opravdu nezbytné. Ale pak v této oblasti bychom měli mít dostatek odvahy, abychom konečně zavedli takovou metodu, s níž budeme definovat měřitelné cíle protože přece není možné, abychom nějakým způsobem něco popisovali na papíře a pak už se vůbec nebude zajímat o to, co se za ty peníze opravdu udělalo. Já jsem zmínil zejména tyto dvě oblasti, protože to jsou zejména ty dvě oblasti, kde jsou největší výdaje. Co se týče vlastních zdrojů, i tady já mám jiný názor než všechno, co jsem doposud tomu slyšel dnes. Musím se přiznat, že se tak trochu divím tomu odhadu, když už tady skoro jako mantru opakujeme, že davedem, zavedeme systém vlastních zdrojů pro Evropskou unii, ale jsme si naprosto jisti tím, že tento systém nepovede k větší zátěži daňových poplatníků. No milí kolegové, to bych vás tedy požádal o to, abyste se podívali do historie ve vašich členských státech. Zda už někdy, někde došlo k nějakým oblastem, kde díky zavedení zavedení daňové jednotky to vedlo k celkovému odlehčení daní. No něco takového přece vůbec není možné. Když tady budeme zavádět vlastní zdroje, daňové prostředky, pak to vůbec nemá co dočinění s vybíráním daní v jednotlivých členských státech a vsadím se s vámi o to, že ve většině členských států národní daně rozhodně sníženy v této souvislosti nebudou. Takže samozřejmě, že občané potom zaplatí víc. To je tedy jeden bod. A druhý bod, a ten ještě významnější, zcela zásadní, já se domnívám, že chceme-li subsidiární Evropskou unii, tak k tomu nepatří žádná práva v daňové oblasti na evropské úrovni, protože kdo chce daně na evropské úrovni, ten chce dospět ke spojeným evropským státům, o tom jsem přesvědčen. Děkuji. Děkuji vám, pane Komele. Pan Depre, Zálde. Pane předsedo, já dám slovo mému kolegovi Torvancovi, Torvalcovi, ale dovolte, abych jenom vteřinku zareagoval na to, co tady právě řekl kolega. Když hovoříme o nových vlastních zdrojích, nehovoříme o evropské dani, Daně zůstanou ve vnitrostátní působnosti. Daně o daních rozhodují ministři na radě. Musí se to odhlasovat v Národním parlamentu v nejrůznějších členských státech a pouze část z těch příjmů může být dotčena na evropské úrovni. Já bych tady tedy rád zahnal toho čerta, který se tady maluje na zeď, že bychom se snažili zavádět nějaké evropské daně. To vůbec není pravda. A teď. Bude možné snižovat příspěvky členských států, protože to povede k odlehčení vnitrostátních rozpočtů. To je realita. Když to srovnáme s minulou situací, ta část vlastních zdrojů založena na vnitrostátních příjmech založená na příjmech členských států, se sníží i za přispívání do evropského rozpočtu. Nové vlastní zdroje umožní snížení vnitrostá- eh, příspěvku jednotlivých členských států a nepovede to k vytvoření evropské daně. A teď dám. No, dám slovo, ne, vy ne, já jsem ten, kdo tady uděluje slovo. Takže Jinak řečeno, tyto nové vlastní zdroje jsou daně, které vybírají jednotlivé členské státy. Některé si 20% například z cel nechá, ponechávají pro sebe samotné. To by chtělo taky možná určitou revizi, zdá se mi. Protože to je především Amsterdam, Rotterdam a Antwerpy. Takže v okamžiku, Eh, v tomto okamžiku 20% může být možná hodně eh, pro celní orgány z Belgie a z Nizozemska, ale když se hovoří o nových zdrojích do vlastních příjmů, do vlastních zdrojů, promiňte, předpokládá, že se přizpůsobí jednotlivá, jednotlivé národní legislativy, budou vybírány členskými státy a budou dány k dispozici Evropské unii. Ale to by mělo mít za důsledek snížení příspěvku jednotlivých členských států do evropského rozpočtu, což by umožnilo členským státům zase snížit daně jiné, které vybírají. Čili rozhodně to nezatíží daňové poplatníky v Evropské unii. A teď pan Torvalds. Okay. Thank you, Chair. Um, I'll be opening... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit za pana Torvalce a budu hovořit jako dívka, mladá občanka Evropské unie, protože politiky Evropské unie mají přímý dopad na miliony dívek v Evropské unii. A proto bych na úvod ráda zdůraznila, že my jako dívky chceme, aby Evropská unie slíbila nebo splnila to, co nám slíbila. My chceme rozpočet, který bude zodpovědný vůči genderové rovnosti, který bude investovat do nás a do boje s diskriminací, protože genderová rovnost není pouze jenom takové pěkné slovo, se kterým se tady budeme hrát. Je to zcela zásadní pro ekonomiku EU a pro navýšení kvality života všech občanů EU. A my proto prosíme Evropskou unii, aby nám naslouchala, nám jako mladým občanům Evropské unie. A aby připravila víceletý finanční rámec, který bude odrážet hodnoty a sliby, které jsme vyslechli v těch mnohých laskavých projevech. Všechny ty sliby, o kterých jste hovořili. A předám slovo zase kolegovi, protože také chceme, aby se tady necítil úplně neužitečně, aby se také mohl trochu vyjádřit k tomu víceletému finančnímu rámci. Děkuji, děkuji když vyslovuji její křesní jméno, tak vlastně bychom si mohli připomenout taky Kalevalu, kde jméno nás vystupuje velmi často a ona je vlastně velmi často napadána a otravována vajnou. Tak a teď se už zase můžeme vracet, vrátit do toho každodenního života. Chci poděkovat všem spoluspravodajům, za odvednou práci. Čeká je ještě hodně práce. Čeká nás hodně práce při vyjednáváních s komisí a s radou. Co se týče zprávy IPCC, když hovoříme o přeskumu v polovině období a víceletém finančním rámci, tak musíme chápat, že tento přeskum se rozhodně bude hodně zaměřovat na otázky týkající se klimatu. Protože když jste se včera, když byste se byli včera podívali na ta čísla, tak pokud my se nepo, neuděláme nic pro to, abychom splnili ty stanovené cíle, no tak nám ujede vlak. Takže když se opravdu podíváme na to, co jsme si slíbili, co jsme si stanovili, tak budeme mít možnost udělat něco, čímž budeme moci ovlivnit ne pouze náš život, ale i její život a její život. Děkuji, děkuji mnohokrát za odpovědnost a za naši vitalitu, protože my musíme také připomínat, že třeba eh, pomýšlet na zdraví planety. A teď pan Sole za zelené. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych také nejprve poděkoval spolu s pravodajům za práci, kterou vykonali. Děkuji za jejich inovativní přístup, který zvolili v této zprávě zejména ve druhé části v oblasti legislativních pozměňovacích návrhů, a e, které potom vyústily v čísla. My vítáme tuto zprávu, protože odráží mm, předešlé postoje Evropského parlamentu, zejména z březnové zprávy a z těch hlavních usnesení. My si myslíme, že návrh této zprávy je konzistentní s většinou, s většinou postojů parlamentu a jsme připraveni i my k tomu, abychom zůstali konzistentní eh, v našem postoji s tím, jak jsme hlasovali do posud, ale rádi bychom viděli určitá zlepšení v textu na základě pozměňovacích návrhů a diskusí, které nás čekají. Dovolte, abych ehm, tady uvedl některé body, které jsou pro naši politickou skupinu důležité. Ku příkladu, eh, tisíc, cíle tisíciletí v oblasti klimatu, Trvalé udržitelné cíle v oblasti klimatu jsou pro nás klíčové. My se domníváme, že text by měl být vylepšen, zejména v těch dvou třetinách prvních textů. My se domníváme, že by se také mělo zareagovat na návrh komise týkající se cílu alespoň 25 výdajů EU přispívajících eh, k uskutečňování klimatických cílů, což není úplně přesně to, co jsme navrhli v naší zprávě. Tady to bylo 30 výdajů do oblasti klimatu co nejdříve, nejpozději do roku 2027. Takže si myslím, že bychom měli dospět k dohodě o tom, jak ke znění zvolit v tom kompromisu. Příští VFR Víceletý finanční rámec by měl být více genderově vyvážený, měl by tedy být plně s gender mainstreamingem sladěn a neměli bychom také vylučovat žádné alternativy. Eh, ten přeskum v polovině období by měl být v souladu ve VFR a s tím zda nebude nutno tam udělat nějaké změny a tak, abychom rádi změnili určité navýšení cílů. V určitých oblastech zmíním jednu. A to je ESF+, plus, eh, čísla navržená komisí. Eh, to s tím nesouhlasím, bychom tady měli eh, rádi alespoň lehké navýšení, ale samozřejmě za předpokladu toho, že se bude respektovat 1,3, tak jak je to zakotveno v březnové zprávě. A domnívám se, že musíme připomínat eh, náš dlouhodobý postoj, eh, že by to mělo být všechno schvalováno kvalifikovanou většinou na radě. Jiná věc, nemůžeme akceptovat znění, kde se praví, že VFR by v každém případě měl být schválen před volbami. My nevylučujeme možnost schválení víceletého finančního programu před volbami, ale pro nás je důležitější obsah než lhůta. A proto náš postoj a naše hlasování by mělo záviset na obsahu návrhu, který dostaneme z rady. A na straně vlastních zdrojů, k tomu bych také rád řekl několik vět. Za prvé se domníváme, že text by měl být si posílen že by měl být eh, jasnější, zejména co se týče eh, klimatických cílů, digitální daně. Tady bychom měli být přísnější v, eh, s těmi novými čísly a měli bychom se držet dlouhodobé pozice Evropského parlamentu v našich diskuzích a neměli bychom tady hlasovat o nějakém návrhu face out, o hledně toho, že by se prodlužovalo něco, co je naprosto zjevné. Čili předložíme pozměňovací návrhy v tomto ohledu. A těším se na spolupráci se spoluspravodaji a dalšími kolegy s novými zpravodaji. Děkuji vám mnohokrát. Merci. Děkuji. Nevidím tady zpravodaje za GUE, takže pan Vali za FDD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také. Děkuji také zpravodajům za jejich vysvětlení. V některých případech skutečně naprosto souhlasím, pokud někdo poukazuje na důležitost jednotlivých programů, například pro boj proti chudobě, proto abychom měli více peněz na výzkum a také e, souhlasím s kolegou Torvaldem, když říká, že potřebujeme prostředky pro programy pro mládež. Ovšem, musíme zůstat realističtí, nesmíme se nechat e, zavést do nějakého populistického diskursu. Také ve střední Itálii máme mnoho obětí zemětřesení, o kterých bych mohl hovořit. Mohl bych vám vyprávět o tom, jaké máme potíže v důsledku rozpočtové disciplíny v Evropě, která brání obnově. Tady máme asi 100 miliard nepřímných eh, škod pouze v mém regionu. A já bych rád eh, to krátce rozvedl. Je třeba si také uvědomit, co pro nás bude znamenat Brexit. A proto si myslím, že musíme zabránit tomu, aby byly předkládány návrhy, které budou e, příliš vysoké a nerealistické. Některé země by s těm takovými to čísly možná neměly potíže, ale jiné země by potom musely platit do rozpočtu o desítky miliard více. A já nevím, zda legitimita různých finančních propojení by vůbec připustila takovéto navýšení. Takže ono to zní krásně, ale je třeba vždy hledat na to, co je možné zrealizovat a co ne. Přál bych si, abychom se mnohem pečlivěji věnovali otázce mrhání v evropském rozpočtu a snažili se mu efektivním způsobem zabránit, tak abychom dokázali z těch neefektivních programů stáhnout prostředky a nasměrovat je směrem k zemím, které takovéto prostředky skutečně potřebují a mohou je dobře využít. Mám tím na mysli například rozpočtového linii pro Turecko. Tady je tři... možné podle mě diskutovat o tom, jak se prostředky využijí. Takovéto transfery by mi byly milejší než celková navýšení pro programy. V jedné věci bych si ještě vyžádal dodatečné vysvětlení. Týkáte se to o něch rabatů. V některých případech požadovat rabaty je možná pochopitelné, pokud proto existuje nějaké skutečné odůvodnění, ale v rozpočtu máme momentálně tolik rabatů, že se domnívám, že třeba se na to ještě jednou pořádně podívat a prověřit. To nemám již na mysli rabat pro Velkou Británii. Ten se vyřeší v důsledku toho, že země odejde, ale existuje tady pět, šest dalších zemí, které mají také rabaty a zvýhodnění a tady je třeba se na to pořádně podívat. To jistě budeme moci ještě prodiskutovat s kolegy a doufám, že pak budeme schopni pracovat s konkrétními čísly a že nebudeme přicházet s požadavky, které by mohly být vnímány jako populistické. Předseda, děkuji. Politické skupiny se ještě tedy vyslovily prostřednictvím svých stínových zpravodajů či koordinátorů a nyní prosíme naše kolegy, aby se uchopili slova, kdo si přeje. A jako první to bude pan Maníka. Děkuji, pane předsedo. Na jedné straně mnohé členské státy vnímají své příspěvky do rozpočtu Evropské unie jako drahé transfery a vůbec je nevnímají jako potřebné investice. A to je skutečně velký problém. Vzpomínám si, kdy v roce 2013 ráda odmítla otevřít otázku vlastních zdrojů, i když v Evropském parlamentu jsme tehdy byli relativně jednotní a nalezli jsme společné řešení. Tehdy v některých vládách vznikl názor, že pokud odsouhlasí vlastní zdroje, tak již nebudou mít vliv na rozpočet. Samozřejmě to není pravda, neboť úloha rady v rozpočtovém procesu by se takto nikterak neoslabila. Pak jsme vytvořili Monteho skupinu pro vlastní zdroje, která dlouhá léta pracovala velice odpovědně a každá instituce si najmenovala tři členy. Závěrečné řešení jednomyslně schválili, jen v případě jednoho bodu se jeden člen zdržel nebo měl jiný názor. Takže zdá se, že asi něco dobře nepofunguje, pokud zástupci všech institucí společně dospěli ke konsensu, ale dnes většinu z toho, co jejich zástupci schválili, některé instituce vůbec neverou v potaz. Já jsem se naposledy ptal komise, proč například vypadla daň z uhlíku, která by mohla přinést velké zdroje, které by nám pomohly financovat další sedmiletý rozpočet. A komise mi tehdy odpověděla, že ano, že to brali v úvahu, ale nevím tedy, pokud to brali v úvahu, jaký byl ten důvod pro to, že to z toho vypadlo. To jsme se nedozvěděli. A je také třeba říci, že evropský rozpočet, pokud nebude pro občany čit, jasný a čitelný, tak může nastat podobný scénář jako Brexit. Úloha EU není pouze něco distribuovat, ale my vždy musíme brát potaz i otázku veřejného blá a toho, jak ho dosáhnout. Děkuji. Předseda, děkuji. Děkuji. Daň z uhlíku určitě si zaslouží zvláštní úvahu. A nyní paní Gresle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo ráda bych položila otázku a totiž nepochopila jsem zcela e, dobře, co má být ta záruka pro děti. Možná by mě k tomu autoři mohli něco říci. A dále, co se týče zásady právního státu, to je skutečně průlom, milník, který komise navrhuje. A pokud nyní řekneme, že zásada právního státu ano, a pak finanční dopady, ale ne pro příjemce, no tak musím říct, že eh, to se snažíme něco udělat a zároveň to vůbec neděláme, takže to nebude fungovat. Je nutné, aby to muselo být citelné. Takže tady bychom si něco nalhávali sami sobě, pokud bychom předložili takovýto pozměňovací návrh. Já chápu, že všichni chceme, aby programy běžely dál, ale pokud máme v některé zemi závažné problémy s právním státem, no tak to není někde pouze v hlavním městě daleko, ale znamená to, že nefunguje soudnictví, policie. Znamená to, že koneční příjemci jsou vlastně eh, podváděny jistými strukturami, například Maďarsko, kde máme konečného příjemce, který Eh, skutečně vlastně okradl Evropskou unii a vůbec eh, národní soudnictví se tomu nevěnuje, prostě ten případ neřeší. Takže já mohu pouze říct, že takovéto požadavky, aby to nemělo dopad na příjemce, podle mě nejsou vhodné, měli bychom si to znovu zvácit. Já si myslím, že návrh komise v té věci byl velice dobrý. Velice lituji toho, že pozměňovací návrhy vypustili dodržování evropského práva i v eurozóně. Jak chceme, aby eurozóna fungovala? Pokud ji výjímáme z evropského práva a ze zásady právního státu, to je závažná chyba. Neboť my všichni závisíme na funkčnosti eurozóny, žijeme z fungování eurozóny a pokud nezajistíme, aby v eurozóně platilo evropské právo, tak se EU zhroutí. Takže tady vlastně děláme opak toho, co bychom dělat měli. Já si myslím, že návrh komise v této otázce byl velice dobrý a vede k cíli. Otázka je, jak radikálně k tomu přistoupíme, jak radikálně budeme eh, jak si trvat na dodržování evropského práva, ale to už je jiná kapitola. Já si myslím, že komise zatím příliš konsekventně a radikálně ne, postupovala. Já si myslím, že to lidé v Evropském rozpočtu, to je velice dobré, ale ty oba dva další body jsou podle mě skutečně velice závažné. Děkuji předseda, děkuji pane Gresle. Připomínám, že máme společné schůzy kont a bač zítra odpoledne právě proto, abychom se věnovali pravidlům, které se týkají respektování zásad právního státu. A slovo má nyní pan Sarvama. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Mám tři body. Nejprve o prioritách. Of course, first of all, it... A v první řadě bych rád pogratuloval panu zpravodaji, spolu zpravodajům za způsob, jakým vypracovali tuto zprávu. Ale co se týče priorit, ano. Samozřejmě, že o nich neustále hovoříme. Hovoříme o bezpečnosti, o migraci, o výzkumu, hovoříme o vytváření nových pracovních míst prostřednictvím malých a středních podniků, ale máme tady samozřejmě i zemědělství a spoustu dalších věcí. A pokud budeme upřímní, tak i kdybychom měli 1,3, což je náš cíl, tak to nebude stačit, když bychom se chtěli opravdu zasoustředit na všechny ty priority. Takže o co mi jde? Jdeme o to, abychom byli opravdu co nejjasnější ve chvíli, kdy hovoříme o těch prioritách, ať už budou jakékoliv. Já je teď tady nechci ještě jednou vyčíslovat podle eh, pořádku, to znamená prioritizovat je. My jsme se už zeptali občanů a víme přesně, jaké oni mají priority. Bezpečnost, migrace a klima. Takže se možná můžeme odpíchnout od toho. Takže jasné priority. Ale to, co chci vyzdvihnout já, co si myslím, že by měla být priorita, tak to je rozhodně CEF a doprava. To je přesně ta oblast, na kterou se vždycky zapomíná. V každém členském státu a bohužel velmi často na to zapomínáme i na úrovni EU. Tady se snažíme vytvářet tu přidanou hodnotu. Takže zcela jasně si stanovit, jaké máme priority. Dále za druhé jde o přidanou hodnotu. A musíme se uvědomit, že to je nová dimenze celé této věci. Nejde o obsah jako takový, jde o to podívat se na ty výsledky. A pořád nejsme dostatečně jasní ve chvíli, kdy o tom hovoříme. A myslím si, že tady v této zprávě by to mělo být vyjádřeno jasně aby bylo všem jasné, o co nám jde v rámci tohoto, této zprávy. Ty peníze, které dostáváme od evropských občanů, musíme řádně využít. To znamená, že tady potřebujeme zcela jasné definice. A za třetí, zásady právního státu. Já jsem byl spoluspravodajem s paní Gardia Sabal a využiji tedy tuto příležitost a odpovím paní Gresle. Vy jste položila samozřejmě extrémně důležitou otázku. A to je v podstatě, jako kdybyste se snažila tady o kvadraturu kruhu. To znamená, my musíme udělat všechno pro to, aby nedošlo k negativnímu dopadu nebo ovlivnění toho konečného příjemce. A O tom jsem hovořila i já ve vlastní zprávě, ale dovolte mi, aby řekla následující. Ty peníze je třeba opravdu využívat řádným způsobem i v souvislosti se zásadami právního státu. A všechno to musí mít také zásadní význam pro všechny státy, včetně tedy těch, které nerespektují zásady právního státu musí to mít samozřejmě nějaký jasný dopad. Já si myslím, že to jsou věci, které nemůžeme vnímat eh, odděleně. Děkuji vám, pane Savamo, a nyní má slovo pan Böge. Děkuji, pane předsedo. Já jsem dvakrát měl to potěšení připravovat nebo spolu vyjednávat víceletý finanční rámec, ne, že by to vždycky potěšení bylo protože to, co jsme jako parlament vypracovali, co do obsahu a na co jsme hleděli jako na nezbytnost pro to, aby Evropská unie byla akceschopná eh, v rámci toho, co eh, od nás očekávají občané, aby se to odrazilo v rozpočtu, a aby zároveň v razantně se měnícím světě jsme se byli schopni vyrovnat se všemi problémy a výzvami počínaje globalizacemi a tak dále. To všechno vyžaduje reakce v rozpočtu. A rád bych řekl, že nejprve opravdu blahopřeji oběma zpravodajům za to, že tady zvolili nový dodatečný přístup k tomu, jak jít na jednání s jasnou nabídkou, s jasnou definicí a hodnocením čísel. To jsme takto v minulosti ještě nikdy neměli a je to významný krok směrem ku předu i v rámci posílení věrohodnosti parlamentu v tomto vyjednávání. Takže opravdu klobouk dolů. Zároveň je ovšem pravdou, že určité části rozpočtu nejsou optimálním způsobem řízeny, ale hlavně ve členských státech. A to je vždycky nevýhodou s ohledem na diskusy o tom, jaké zdroje, jaké vlastní zdroje potřebujeme eh, v evropském rozpočtu. A proto je nezbytné položit prst na ránu a ne se bavit jenom o omezeních eh, vnitrostátní politiky, stěžovat si na omezování jednotlivých národních politik a zároveň nedostatečným způsobem řídit uvolňování prostředků z evropského rozpočtu. Myslím si, že tady musíme zejména s určitými zeměmi postupovat důsledněji a lépe. Zároveň k tomu patří ta skutečnost, že hovoříme-li o těchto prostředcích, zejména ve velkých fondech, ať už je to soudržnost, venkovský rozvoj, je přeci jasné, že tyto prostředky z evropského rozpočtu celá řada členských států, a teď hovořím o své zemi, také eh, šle, holštínsko eh, které obdržuje 750 milionů z rozpočtu z roku 2014 do roku 2020, že v rámci federálního systému taková zemská vláda eh, dostává zhruba polovinu prostředků z evropského rozpočtu, takže to není otázka jenom těch klasických zemí, které čerpají soudržnost, ale u zemí, které jsou lehce nad průměrem. Evropské unie. A to je také velice vážné téma. To je zkušenost, kterou jsem teď nedávno udělal u těch workshopů, které jsem udělal v mém volebním obvodu k těm zásadním tématům ISF, migrační politika, výzkum, vývoj, venkovský rozvoj, zemědělství. Tady se jedná o to, abychom skutečně přijali míč, který komise hodila správným způsobem do hřiště. Na jedné straně podchytit Brexit, kdy vlastně vůbec nevíme, jak to bude vypadat na závěr. Prostě rozvod je vždycky drahý, ať už je to na soukromé či politickém poli a jak budou vypadat pravidla. No hlavně je třeba vyrovnat eh, účet z toho rozvodu. Máme tady například Vídeňskou konvenci týkající se, Vídeňskou úmluvu týkající se příslušného práva, ale to je také to, co patří k politické pravdě, kterou musíme našim přátelům ve Velké Británii stále znovu zdůrazňovat. Na druhé straně chceme větší efektivitu a proto je správné, abychom u velkých fondů řekli, jaká jsou zadání, co je úkol. Budeme-li sázet na vlastní odpovědnost, musí tady přece existovat evropský rámec. A ten rámec vlastně vyplývá ze zásadních elementů jednotlivých doporučení podle jednotlivých členských zemí. To jsou ta základní doporučení, aby se mohlo správně hospodařit, aby to vedlo k pozitivnímu vývoji pro růst a zaměstnanost. A když se teď diskutuje otázce zásad právního státu, tak se tomu nevyhneme, chceme-li zůstat věrohodní. A nebo přijdeme o celou věrohodnost. No a to nám přeju hodně úspěchu do volebního boje. Doporučuji všem podívat se na rozsudek Evropského soudu k žalobě portugalských soudců. Myslím, že to je z února. Soudci si stěžovali na krácení jejich platů a tím, že je ohrožena nezávislost. Evropský soudní dvůr odmítl eh, tuto žalobu s tím odkazem, že všichni ve veřejné službě musí eh, a museli akceptovat eh, škrty v platech v období krize a že to není žádný zásah do nezávislosti. Ale pro nás důležité jsou ty komentáře. Já nejsem žádný právník, já mm, jsem se snažil tomu rozumět, protože v těch doprovodných textech k tomuto rozsudku je, co vyplývá pro občany ze základní umluvy o lidských právech. Nezávislost soudů, nezávislost soudců unijní smlouva, unijní charta je základem všech smluv a to se čte jako úvod k použití v souladu s tím, jak některé země se staví k těmto tématům. A proto ani v rozpočtové politice se nebudeme moci vyhnout, vyhýbat se stále tomu, eh, tu otázku diskutovat ne tak jenom tančit eh, chorem. Musíme se zaobírat tím, co znamená zásada právního státu a jinak se pohneme mimo ten rámec, který jsme si společně všichni dojednali. Samozřejmě lze diskutovat o tom, zda 1,1x nebo 1,3 jsou přiměřená čísla. V mnoha členských státech to zůstává velice choulostivá diskuse. Ale pane předsedo, myslím si, že tady je třeba navázat na to, co kdysi již před lety bylo zahájeno v tomto výboru, ale možná, že to nebylo důsledně dostatečným způsobem dále zpracováváno, protože členské státy o to neměly zájem. Kdykoliv vytvoříme nějakou agenturu, Evropská železniční agentura, agentura třeba. Jaký, jaké důsledky z toho vyvodí členské státy? Nechají ve svých zemích všechno tak, jak to je. My jsme chtěli vytvořit přidanou hodnotu, ale dvojí struktura tu zůstává. Takže byl to, bylo to společné rozhodnutí, my se rozhodneme o agentury. Kdo rozhoduje o agenturách? Členské státy, ale doma se potom nestarají o příslušné důsledky a dopady. A podívat se na to, prolomit tyto struktury a také dokumentovat ochotu s radou a s parlamentem členských státech, Eh, aby se diskutovalo o této otázce dvojitých, trojitých struktur, aby se jasněji ozřejmilo, co se musí pozvehnout na evropskou úroveň, kde jsme udělali příliš mnoho, kde můžeme trošku odstoupit. Já nejsem obhájcem všech agentur, které jsme vytvořili, pro boha to vůbec ne. Určité výzkumné úkoly můžeme dát univerzitám, ty by, se z toho, ty by z toho měli radost. Výzkum Měli jsme slyšení, kde zaznělo, že v zásadě bychom mohli podpořit třikrát více výzkumných projektů v oblasti excelentnosti, kdybychom k tomu měli prostředky. No to je důsledek tomu, že společně propagovaný cíl 3% HDP na vývoj a výzkum v určitých členských státech, ale ne ve všech, bylo dosaženo. Možná také díky nedostatku prostředků v národním rozpočtu, protože to všechno není tak jednoduché. Ale proto přece vyžadujeme to navýšení, abychom tady pomohli, abychom pomohli zejména členským státům tam, kde je potřeba výzkum a vývoj ještě postrčit ku předu. A proto ne soudržnost dává do konkurence se sousedství a migrací, ale zároveň o tom diskutovat i v tom politickém ohledu, co je ve článku 78 a 80 ústavy eh, v případě masového přílivu migrace, ale také článek 80, rovnoměrné rozdělení zátěže. A někteří si myslí, že se jich to vůbec netýká, když smlouvu ratifikovali všichni. A proto je správné ten přístup komise zvolit i v této otázce, že ty země, které dělají více, by měly také dostat více prostředků, aby byla vůbec zachována nějaká věrohodnost ale ne to dávat do konkurence mezi sebe, jako soudržnost proti migraci a tak dále. A když na evropské úrovni chceme tady také dávat prostředky do výzkumu do oblasti bezpečnosti, no tak to musí mít také dopad na to, eh, jak to vypadá v, národní, eh, ve systému národních videů, které fungují jako takový sflikovaný koberec. Je třeba, eh, a to by mohlo vést ke snížení veřejných výdajů, ale já si myslím, že do toho se musíme pustit, abychom správným způsobem byli schopni obhájit těch 1,3. Eh, mělo by to být snadnější, tuto diskrepanci, tento rozdíl tady přemostit. Děkuji vám mnohokrát. Ah, je pas à connecter mon micro. Děkuji, děkuji panu Bergerovi Begemu za výzvy, které tady nadnesl. A slovo má paní Gardia Zabal. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala spolu s pravodajům. A není to jen něco tak jaksi formálního, oficiálního, protože si opravdu té práce vážím. A to i z toho důvodu, že opravdu upřesnili návrhy Evropského parlamentu, protože velmi často hovoříme o těch velkých a malých politikách, ale tady teď máme opravdu černé na bílém to, co chceme, to, o co nám jde ve chvíli, kdy chceme bránit tyto politiky. To znamená, je to opravdu zcela jasný text který se zaměřuje na všechny jednotlivé projekty a programy a který reaguje také na návrh komise. Myslím si, že to je opravdu velmi inteligentní způsob práce. A to i z toho důvodu, že samozřejmě byli nuceni velmi často improvizovat. Nicméně, díky této zprávě, zprávě Evropský parlament opravdu může stát za společným koherentním návrhem. A co se týče toho návrhu, tak ten zcela jasně stělesňuje i vážnost či serióznost toho, za čím stojíme. Je to velmi jasný návrh, který je zároveň proveditelný. A chci ještě jednou zdůraznit to slovo proveditelný, protože my jsme tady opravdu dělali nebo pracovali od spoda nahoru. To znamená, že jsme se podívali na všechny ty potřeby, dali jsme je dohromady a nastavili jsme si stropy. A také jsme vycházeli z jednoho předpokladu, a to, že ty nové priority nebudou financovány ze zdrojů jiných politik. A to je přesně ta kvadratura kruhu, která nás dostala k tomu údaji 1,3. A proto je to proveditelné, protože pokud bychom jenom představili potřeby a nic jiného neudělali, tak bychom tady byli na číslech 3 až 4. To znamená, že když se podíváme na všechny ty zprávy o nerovnostech, tak nerovnosti jenom stoupají, neklesají, nejsou ty nerovnosti mezi lidmi a regiony se opravdu nesnižují. Co se týče také OSN v souvislosti s klimatem, tak tady už bylo vydáno ultimátum a myslím si, že je v podstatě skoro nekvantifikovatelná ta částka, kterou bychom měli vynaložit na boj s klimatickými změnami. Co se týče výzkumu, tak rozhodně nejsme na, mezi prvními a co se týče boje s chudobou, tak také nejsme mezi prvními. To znamená, že ta, to 1,3 je rozhodně reálné číslo, proveditelné. I když to samozřejmě není dostačující. A když hovoříme o tom finančním rámci, ve všech zprávách, včetně tedy těch eh, zprávách eh, z naší strany sociálních, demo, eh, sociálních demokratů, no tak samozřejmě tady prostě pokulháváme v mnohých oblastech, ale musíme se pořád držet té jedné strategie, která je základem našeho konání. Něco jako prostě červená níť, které se musíme držet ve chvíli, kdy hovoříme o financování jednotlivých projektů. 1,3 znamená, že nebudeme oklešťovat programy pro to, abychom zafinancovali jiné. A to je přesně to, co také říká Evropský parlament. Potřebujeme navýšit vlastní zdroje, abychom nemuseli oklešťovat již existující programy. Co se týče těch vlastních zdrojů, tak rozhodně si myslím, že tady ten potenciál zlepšení je velký. Myslím si, že tady můžeme být ještě daleko konkrétnější, aniž bychom vynalézali něco nového, protože už jsme o tom tak psali také v té březnové zprávě. To znamená další krok vpřed prostřednictvím konkrétních čísel, navýšení vlastních zdrojů, to je přesně tam, kde je ten potenciál zlepšení největší. A tím budeme moci dosáhnout toho, na čem jsme se dohodli v březnu. Takže samozřejmě máme před sebou ještě nějakou práci, ale jak už jsme řekli na začátku, tato zpráva je velmi rozumná. I ten způsob, jakým jste k němu přistoupili, myslím si, že to je řádná odpověď a reakce na návrh komise a je to také dobrý základ, na základě něhož můžeme vyjednávat i s radou. Děkuji paní Gardia Zabal. O slovo již nikdo nežádá, takže já dám slovo zpravodaji z hospodářského sociálního výboru a poté zpravodaji z výboru regionu, kteří také budou předkládat stanovisko, takže jako první pan Javier Stosorit. Pět minut. Jste schopen nám během pěti minut sdělit svůj názor, své stanovisko? Ano, budu hovořit španělsky. Dovolte, abych za prvé poděkoval za pozvání, abych vám mohl představit stanovisko Evropského hospodářského sociálního výboru z 19. září na plenárním zasedání na tomto vašem tak zajímavém zasedání výboru pro rozpočet. Také bych rád poděkoval zpravodajům panu Olbrichtovi, Levandovskému paní Tomas, panu Olbrichtovi, za, panu Depresovi za to, že výborně spolupracovali také s námi, kteří pracovali na stanovisku našeho výboru. A také chci poblahopřát k tomu textu, k tomu výsledku, který zde byl rozdán, což je text, který je doplněn na konkrétní čísla, je vlastně v souladu s postojem našeho výboru, který vyjadřuje, odráží zásadní konsensus odhlasovaný většinou těch třech oddělech výboru, to znamená zaměstnanci, zaměstnavatele a třetí sektor. Vidíme, jak tedy široký konsensus v parlamentu je v souladu s tím konsensem u nás a bylo by dobré, kdy. A to je zcela zásadní zpráva, že komise i rada uvidí tento konsensus, abychom měli dostatek vlastních zdrojů. A ty zatím nejsou v návrhu komise pro prosazování eh, politik v tomto tak složitém období, které Evropská unie zažívá. V, ehm, za, eh, v úvodu k našemu stanovisku hovoříme o všech těch faktorech, které třeba zohlednit při usilování o ctižádostivější rozpočet. A není to teď nějaké číslo, které bychom si vytáhli z rukávu. Právě to číslo 1,3 HDP. Tyto prvky od konce expanzivní politiky měnové počátkem příštího roku v době pokrývají prostě všechny ohledy, i ten určitý komerční protekcionismus, který zase začíná šířit po světě. Ale pokračuje zároveň eroze sociální soudržnosti jako dopad krize a e, rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A toto je ten politický prvek podle mého soudu, který je nejdůležitější. A to uvádíme v tom našem úvodu která vyústňuje prostě ke vzrůst e, populismu, extrémní pravice, e, porušování zásad právního státu ze strany určitých členských států ale není to jenom je v Evropské unii, ale na celém světě. Ale Evropská unie musí manifestovat, že chce realizovat politiky, které přispějí k hospodářské a měnové reformě Evropské unie. A jsme ve velice závažné situaci. Tolik a to jsem chtěla říct jenom k tomu úvodu a teď jenom ještě k některým konkrétním věcem, co se týče uh, koherentnosti nebo vlastně našeho souladu s návrhy, které leží na stole u vás, abychom při nejmenším udrželi úroveň současného finančního rámce zdroje určené na soudržnost, na zemědělskou politiku a také schopnost posílit celou řadu kapitol, zejména investice nejenom ten eh, fond pro strategické investice, ale ve všech kapitolách eh, rozpočtu. Také eh, se domníváme, že by byl nezbytný určitý specifický program pro pilíř sociálních práv Evropské unie, aby se pomohlo členským státům prosazovat závěry týkající se trvale udržitelných cílů z Göteborgu z minulého roku. A také se domníváme, že by bylo nezbytné artikulovat určitou strategie, strategii, eh, co se týče trvale udržitelného rozvoje a různých akcí v oblasti nebo návrhu, jak docílit cíle pařížských dohod, boj proti změnám klimatu a trvale udržitelný rozvoj. I tyto cíle vyžadují určité navýšení zdrojů. Souhlasíme s tím, že pro to, abychom měli vlastní zdroje, je třeba pracovat na všech návrzích, eh, které eh, předložila na stůl eh, skupina vedená panem Montym, skupina na vysoké úrovni a třeba říci, že tento postoj, který vyjadřuje, určitou, který vyjadřuje kritiku k návrhu Evropské komise neznamená diskvalifikování eh, této zprávy, protože pozitivní je snaha o zjednodušení a Důležité je zohledňovat také ty priority Evropské komise, které jsou vyjádřeny i v těch kapitolách, kde je nutné navýšení prostředů. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě pozvali na vaše zasedání. Pan předseda, děkuji vám, pane zpravod, pane poslanče, a teď pan Nikola Dobroslavič za výbor regionu. Děkuji, pane předsedo, za to, že vám můžeme představit stanovisko výboru regionu v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Tak teď velmi krátce, co se týče tedy toho našeho stanoviska. Výbor regionu uznává, že Evropská komise splnila velmi těžký úkol v souvislosti s tímto návrhem i s ohledem na blížící se Brexit. Myslíme si, že je to dobrý základ pro další vyjednávání. Nicméně je třeba, aby ten návrh byl ještě před konečným odsouhlasením řádně pozměněn. My podporujeme komisi v tom, jakým způsobem vybrala priority a jakým způsobem vybrala také výzvy, o kterých hovoří. Také jsme si vědomi toho, že je třeba najít nové prostředky pro tyto priority, ale ne na úkor politiky soudržnosti a na úkor společné zemědělské politiky a v rozvoje venkova. Vítáme ten návrh, který propojuje využití těchto fondů vždy za předpokladu dodržování zásad právního státu. Nicméně potřebujeme společná kritéria, která budou hodnotit společné nedostatky. A chceme, aby koneční příjemci byli chráněni v případě možných sankcí na úrovni členských států. Jsme silně proti tomu, aby byl snižován rozpočet pro politiku soudržnosti také si myslíme, že byla hodně poškozená vlastně ta pozice konečných příjemců v rámci CPR, co se týče absorpce prostředků. Společná zemědělská politika musí být posílena hlavně v rámci svého druhého pilíře rozvoj venkova. Chceme připomenout, že výbor regionu a Evropský parlament v minulosti vyzývali k tomu, aby byly navýšeny vlastní zdroje. Což je něco, co by vyřešilo obojí. Jak poptávka po nových zdrojích v souvislosti s novými výzvami a novými prioritami. A zároveň by to také udrželo prostředky pro společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti, což je něco, co musíme zajistit. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji panu zpravodaji, děkuji vám za jasnost a stručnost vašich návrhů. Dříve než dám slovo našim spolu zpravodajům ještě jednou, bych chtěl vyjádřit svůj obdiv a a Dříve tady než dám slovo panu Švarcovi, chci říct, že tady máme dokument, který mám dovolí z našeho pohledu parlamentu zahájit v nejlepších podmínkách vyjednávání s radou a doufáme, že rada do konce roku bude schopna schválit vyjednávací mandát. Rád bych ještě zdůraznit ten pojem eh, evropské přidané hodnoty a veškerých těch výzev, které před nás staví eh, globalizace v oblasti klimatu, v oblasti bezpečnosti, obrany, v oblasti digitální, v oblasti migrace, v oblasti vesmírné politiky. A jak to řekl pan BG, eh, když hovořil o agenturách, já si myslím, že určité výdaje, které tady máme na národní úrovni, už prostě nejsou dostatečně efektivní a nebudou zefektivněny pouze v případě, že přeneseme na evropskou úroveň. Prostě na té národní úrovni to již nejde. A proto si myslím, že vy všichni byste se mohli vrátit na vaše premiéry a vlády s tím jakousi výzvou, abychom skutečně mohli vytvořit něco, eh, jak, něco jako evropské veřejné statky, které bychom nadefinovali v zájmu našich občanů ale to budeme moci udělat pouze, když budeme mít jasnou, jistou evropskou svrchovanost. Takže takto bychom mohli identifikovat na naše vlády, pokud víme, že existují úřaté výdaje, které již nemohou být efektivně na národní úrovni, protože prostě ty věci, o které jsou, jsou globalizovány. Takže já bych viděla právě tu možnost, kdyby, že takovéto výdaje by se mohly přenést z národní úrovně na evropskou úroveň. Evropský u, u rozpočet by takto byl mnohem konzistentnější a navíc bychom nenavyšovali veřejné výdaje v Evropě. To by mohla být ukázka skutečné evropské přidané hodnoty. A nyní bych předal slovo panu Švarcovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych uvedl několik předběžných připomínek komise týkající se návrhu. My se domníváme, že tato zpráva je výborným základem pro nadcházející vyjednávání s radou a i za naše stranu bych rád poblahopřál oběma zpravodajům. Samozřejmě vaše částka 1,3 HDP je velice ambiciozní, ale je to dobré. Eh, parlament, eh, u parlamentu se předpokládá, že bude ambiciozní. Vy jste tady hovořili o věrohodnosti této zprávy tím, že jste se snažili to rozdělit do jednotlivých oblastí, a i kde vysvětlujete, jak by to vedlo k navýšení určitých programů a myslím si, že to bude velice nápomocné pro diskusi, která eh, teď probíhá na radě. Komise také velice vítá toho, co píšete o těch horizontálních záležitostech. Já se nechci pouštět do všech z nich, ale dovolte, abych vybral alespoň flexibilitu, která je tak významné. Vaše zpráva se zakládá na návrhu komise. K flexibilitě vyžádáte větší flexibilitu, což my chápeme. Bohužel na radě Diskuse běží opačným směrem. Jsou tady určité členské státy či skupiny států, eh, které eh, chtějí eh, zredukovat, sedm z nich chce snížit peníze na flexibilitu a my se domníváme, že to by velice negativně ovlivnilo právě flexibilitu. A my víme, také parlament o tom vyjednával minule, ta Flexibilita vedla také k pomoci, eh, k, když se navýšil externí, interní rozměr migrační krize, o prostředky, které jsme potřebovali a my se velice obáváme, že to by mohlo eh, být zase sníženo. A je třeba věnovat velkou pozornost tomu, jak budou probíhat příští týdny také vašeho jednání s radou. Komise rovněž vítá vaši zprávu slyšíme eh, váš apel jasně a hlasitě. Zejména co se týče také toho návrhu o vlastních zdrojů, i rada si uvědomuje tuto kondicionalitu, tak jak to vyjádřil pan, kole, pan zpravodaj Levandovský, také jsme zaznamenali a pan komisař Ettinger to poznamenal při několika příležitostech Eh, další možnosti pro vlastní zdroje. Vy jste se zmínili o FTT a digitálních zdrojích. Komise eh, to ráda proskoumá zejména co, eh, jakmile pokročí trochu práce na těchto dvou návrzích. Tolik tedy k tomuto bodu. Děkuji vám mnohokrát za vaši podporu týkající se mechanismu fungování právního státu a dovolte, abych vyjasnil, protože to bylo také součástí diskuze, paní Gressle na to odkázala, článek 4.2 navrhovaného nařízení stanoví eh, ovlivnění příspěvku pro určité uh, uživatele či koncové příjemce. Ale nevím, zda bychom to měli opravdu nazvat sankční mechanismus. Jak víte, právním základem e, je finanční řízení a my se domníváme, že toto sem nepatří určité finanční řízení je svérázný způsob, jak řídit veřejné výdaje. A já si myslím, že sankční mechanismus v tomto ohledu zní příliš tvrdě na něco, co by mělo být zjevné při řízení rozpočtu. A možná bych rád ještě využil příležitosti, abych vás informoval o tom, jak budeme dále pokračovat v tomto postupu. E, Koreper to bude diskutovat tento týden, zejména ty horizontální záležitosti, hlavně flexibilitu, o tom jsem se právě zmínil, 3, 5 a 7. Příští týden Eh, budeme mít zasedání Všeobecné rady, budeme mít pracovní oběd na radě, která se bude věnovat těmto záležitostem a tam je také potom běžný debriefing parlamentu. A mohu vám říci, že práce pokračuje i na radě velice rychle. Na odborné úrovni máme dvě zasedání týdně. Procházíme ty záležitosti a samozřejmě vaše zpráva bude velkou pomocí v listopadu při schvalování pro informování rady a samozřejmě i komise o vaší pozici. A dovolte, abych tady ukončil eh, eh, s vou připomínku tím, že řeknu, že se těšíme na další spolupráci na této zprávě. Děkuji, pane Švarci, děkuji, že jste tady podtrhl tu ambici parlamentu. Je nám líto, že komise zjevně nemá stejnou ambici. A co se týče právního státu, zásady právního státu, eh, právní základ je takový, jaký je. Ale politicky bychom si měli uvědomit, že daňový pláci v určitých členských státech by mohli být překvapeni tím, že se nerespektují určité články Evropské listiny základních práv a to by se mohlo odrazit na příštích evropských volbách. A proto ještě nad rámec tedy politického aspektu, pardon, právního aspektu bychom si měli uvědomit, že je třeba uvědomit si základní hodnoty svobodu a fungování právního státu. Prosím, pane Böge. Pane předsedo, já se domnívám, že návrhy, o kterých jsme dnes diskutovali, nejsou pouze cti žádostivé, jsou logické také. Po mikrofon, pan předseda. Ano, takže teď je výzva na komisi aby, se, aby neposlouchali jenom ty státy, které chtějí tady šlápnout na brzdu. Vždyť to je to, co se děje. Chceme dát představu Evropy, která má moc, která nebo která prostě tady je auta, která má autonomii v oblasti svrchovanosti a strategie a není, nebudeme-li schopni toto dodat evropským občanům, jak oni si potom řeknou, no to bude Evropa, která nás má chránit? i do budoucna. Teď nevím, zda dostane slovo paní Toma nebo pan Olbricht. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala výboru regionu, eh, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, mm, eh, nejenom za to, že přišli, za to, co nám řekli, ale za vynikající spolupráci, kterou s nimi máme. Děkuji mnohokrát. A eh, my se skutečně shodujeme v mnoha oblastech. Eh, než si vezme slovo Jan Obrych, dovolte, abych řekla, že já jsem tak chtěla představit metodu, že jsem zapomněla politiku a k té se tedy teď vrátím. A je mi líto, že určití kolegové, kteří měli své otázky, odešli eh, k těm příčným cílům od tom jsme nehovořilo, ale rozumí se samo sebou, že jsme převzali eh, z našeho usnesení z března eh, právě spolurozhodování 1,3%. Eh, převzali jsme cíle trvale udržitelného rozvoje, byli jsme konkrétní, protože v té zprávě o spolurozhodování počítáme v pozměňovacím návrhu s tím, že v, té, mm, v tom v té průběžné zprávě v polovině období budeme velice konkrétní. Eh, tentokrát to bude povinné. A Tudíž varujeme komisi. Připravte se, dámy a pánové, na to, že od vás budeme žádat nikoliv nějaké abstraktní informace, ale e, zprávy, které zcela konkrétně budou hodnotit, jak se naplňují naše cíle. I také rovnost žen, o tom tady hovořila ta dívenka, která eh, doprovázela pana Torvalda čili rovnost genderová, flexibilita. Velice dobře chápu eh, důvody komise, ale je třeba najít nějakou prostřední cestu mezi flexibilitou a předvídavostí eh, zejména v těch politických cílech, protože tady můžeme udělat naprosto flexibilní rozpočet a k čemu to bude, když bude to nějaký rozpočet, který už nebude mít žádné politické priority? Eh, když tedy jeho jedinou funkcí by mělo být přizpůsobovat se vždycky flexibilně k daným skutečnostem okamžiku. Čili tady je třeba rovnováha mezi flexibilita a předvídavost politická. Já se budu snažit přesvědčovat pana Kolmena a já, se o, já o to budu usilovat až do skončení svého mandátu, pane poslanče, abych vás ujistila o tom, že naše argumenty se, jsou velice dobře fundované. Já jsem si tady vzala stanovisko Bodenstrata, možná, že vám to pomůže. Tady je to naprosto jasné. Praví se zde, že je třeba, dokonce je proti škrtům v politice soudržnosti, eh, proti, kritice, proti škrtům v druhém pilíři. Alespoň já mám tedy dojem, když si přečtu stanovisko Bodenstrata, že to je takřka zpráva o našem víceletém finanční rámci. Eh, myslím si, že bychom toho mohli dosáhnout. A k programům, zejména k tomu, co tu zaznělo. Vy určitě potom k tomu řeknete své, ale uh, Teď k zásadě programu. Připomínám, že paní Gresle Paní Gresle, chci říct, že my jsme si nevymysleli ty programy, my jsme hovořili o metodě, my jsme reagovali na input, který jsme dostávali od příslušných odborných výborů, zejména v oblasti garance záruky pro děti Tyto nové programy jsou tady dobře fundovány, já se domnívám, na dobrém základě. O, no z čeho to pochází? Prostě z toho, že od doby, kdy se začala uskutečňovat politika škrtů v Evropě, došlo ke katastrofickému zvýšení chudoby dětí, malých dětí, a že v určitých zemích se z toho stal tak silný fenomen, který musíme zastavit. Odtud to pochází od eh, toho jevu chudoby dětí. A před, ne předpokládám, vím, že tady jsou pilotní projekty, eh, které řídí eh, výbor pro sociální záležitosti a můžete se jistě informovat o obsahu těchto pilotních projektů. K mechanismu propojení. Já myslím, že to byl pan Sarvama, který se na to ptal. My Mm, jsme navrhli navýšení 6,5 miliardy eur. Samozřejmě s uzavřenou obálkou a jistě i zde pokročíme. A teď ještě na závěr k politice, také jako reakce na to, co řekl pan Fernandez o radě jak už to zaznělo z úst pana Fernandeše i dalších, cílem parlamentu je dělat svou práci v co nejlepších podmínkách v rámci jeho odpovědnosti. Politické odpovědnosti. Politické odpovědnosti, která vyžaduje, aby na jedné straně jsme měli rozpočet na výši oznámených politik, abychom nepokračovali v pokrytectví, které vyjádří k tomu, že se tady prostě proklamují cíle, které se vůbec nefinancují, eh, jak to bylo v rámci stávajícího finančního rámce, například v politice pro výzkum a vývoj. My jsme schválili rozpočet podle proklamovaných priorit. Já souhlasím s tím, co tu zaznělo. Náš postoj je prostě rozumný, je prostě racionální a seriózní. To, co není seriózní, je, a teď se omlouvám za komisi, ale aby se tady přišlo, aby se eh, s návrhem 0,8 HDP domnívalo, že tím se pokryjí všechny požadavky z rozpočtu. A tady co slyšíme, že to příliš ambiciozní nebo co. V 90. letech jsme měli 1,27 a v 90. letech tady nebyla investiční krize, která se projevila až po krizi v roce 2008. Neměli jsme tady stejnou bezpečnostní situaci, situaci v obraně, nebyla tady nezaměstnanost zejména mládeže, neměli jsme tu problematiku další a další. No, zkrátka, Nebyli jsme také v té situaci permanentních alarmů v oblasti klimatu, že už opravdu se do toho musíme seriózně pustit. byli tady, bylo tady daleko méně výzev a měli jsme 1,27 HDP a dnes máme 0,8, eh, co pak toto je seriózní. 1, promiňte, 1,08, co pak toto je seriózní já tedy si myslím, že seriózně náš návrh a doufejme, že to bude takovýmto způsobem také dohodnuto to, co bylo odhlasováno. Ale přece jenom, co mě překvapuje, když mám bilaterální diskuse se zástupci jednotlivých zemí, mám dojem, že státa, když si vezmu třeba tady zprávu Bundesrátu, ale máme tady také Českou republiku a parlament portugalský a jiné, když to jejich postoje, postoje těch národních parlamentů v evropských zemích, mám skutečně dojem, že jsme eh, v, i v jejich logice, že se nacházíme ve stejné logice tedy. Ale když se podíváme na rodu, tak najednou máme pocit, že nikdo se netroufne udělat ten první krok, aby řekl, ano, já souhlasím s parlamentem je to jako, jako bratrstvo, které chce držet při sobě, což paralyzuje to situaci potom. Já se domnívám, že bychom měli obhajovat seriózním a příhodným způsobem náš postoj a zároveň je třeba říkat členským státům, a také už jsem to řekla nedávno, Zastupci Nizozemska. Říkejte to s parlamentem, výjděte z rady, řekněte to s parlamentem. Nevím, asi se to neodváží udělat, ale myslím si, že je třeba opustit tato stará schémata, která už jsou dávno překonána, aby se tady dávalo, no tady je postoj rady, tady je postoj toho, ne. Prostě je třeba odvážit se nové politiky a já se domnívám, že my bychom mohli Snít nebylo nikdy zakázáno. Snít a pokračovat, ale skutečně provozovat věrohodnou, seriózní politikou na výši evropských institucí. Děkuji. Děkuji, ano, to je otázka zprávy. Řízení, toto vše. Jako když někdo vlastně velice dobře ovládá jeden instrument, no tak ale to nestačí, protože pak je třeba hrát v rámci celé symfonie. Ano, Ano, je pravda, že v tuto chvíli jsme ve středu debaty, ve chvíli, kdy hovoříme o pravomocích Evropské unie. A to je přesně to, co jsme říkali od samého začátku. To znamená, kolik to všechno bude stát, co členské státy chtějí dělat a máme na to peníze. To je přesně ta chvíle, kdy na tyto otázky musíme odpovědět. To znamená, my jako Evropský parlament prohlašujeme, co chceme společně vykonat a myslíme si, že to všechno bude stát 1,3. A to je ta logika nebo způsob racionálního myšlení. A já jsem překvapen, že ty limity nastavili některé členské státy od 1,0, my říkáme 1,3 a komise není uprostřed, říkají 1,8. 1,08. To znamená, že strategicky to není úplně jednoduchá pozice. To znamená, my se chováme racionálně. Měli bychom se chovat racionálně. A ve chvíli, podívejte se, mezi řádky posloucháme, co říkají kolegové. Když Jordi Sales říkal, že pro zelené nejde samozřejmě pouze o data, ale o kvalitu. No ale podívejte se, to samozřejmě jak si platí pro všechny. My potřebujeme rozpočet, který bude v první a poslední řadě kvalitní. To znamená, že my tady nebudeme umírat ve chvíli, kdy to nebude odsouhlaseno v ten daný den, ale potřebujeme samozřejmě souhlas od rady a rada nedá souhlas ve chvíli, kdy oni budou vědět, že my to nebudeme chtít odsouhlasit, což by byla katastrofa a nikdo to před volbami nechce. To znamená, že pro všechny je kvalita zásadní. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy chcete zajistit dobrou kvalitu, tak také potřebujete dostatek času. A je třeba se na to dívat i z politické perspektivy. Je velmi zajímavé, že někteří z našich kolegů i z EFDD říkají, že některé z těch věcí by měly zůstat stejné a hovoří také o slevách. Jakých slevách? Jakých rabatech? Německých nebo jiných? To je přesně ta filozofie zatím. v rámci parlamentu se tady nepovede jednoduchá debata, protože každý zastává jiný postoj a samozřejmě čím blíže k volbám, tím více rozdílů mezi námi bude panovat. Dvě věci. Zásady právního státu. Ano, Inge Gressle má samozřejmě pravdu. Nejsme naivní. Nicméně otázkou je, kdo, kdo, kdo potom ponese ty následky. Chceme, aby je nesly vlády a budou to muset platit z národních rozpočtů, anebo chceme, aby to byly právě ti koneční příjemci, malé a střední podniky. A oni pocítí, že něco nefunguje. A to je přesně to, co povede potom ke změně vlády. My jako politikové říkáme, nebudeme to zveličovat. To znamená, že to pocítí výzkumná střediska, eh, školy, malé a střední podniky. A my musíme myslet také na to, jaká politická situace panuje v různých členských státech, protože to všechny, všechny opravdu naštve. Takže kdo porušuje právo, kdo se snaží pozměnit ten systém. Jsou to ty vlády samotné, které musí jednat zodpovědně zodpovědně s ohledem na Evropskou unii. Musí jednat zodpovědně také s ohledem na své občany, s ohledem na své malé a střední podniky. A to je přesně to, co zde také zaznělo. Protože samozřejmě o tom jednáme. A co bude s CEFem? Já si myslím, že to je prostě pouhý nástroj, to není cíl, protože to je rozhodně zajímavý CEF. Ono to samozřejmě nenahradí úplně všechno. Je to zajímavá myšlenka, jakým způsobem zajistíte to přeshraniční fungování. Nicméně ta debata, která se v tuto chvíli vede mezi Tranem a Regi, to znamená ty transfery do CEFu, a my moc dobře víme, že jak ty transfery fungují. Ve chvíli, když byste vzali vlastně peníze z eh, fondu pro soudržnost a dali ho do CEFu, no tak to samozřejmě bude mít své následky. To znamená, že prostě ty transfery fungují jinak, než když prostě ty peníze vezmete a dáte je do tendru. Což je systém, který by byl pro některé členské státy zajímavý, protože oni už jsou připraveni a samozřejmě vědí, že jsou státy, které ale na to nejsou připravené. To znamená, že by ty peníze šly přesně těm státům, které jsou připravené. Některé státy pouze čekají na to, až, prostě vezm, až se vezmou peníze z fondu pro soudržnost, dají do volného tendru a oni prostě na ty peníze dosáhnou. Prostě je to tak, je to tak. A teď, Reme, já mám ještě jednu otázku. Můžu? Mám tady otázku na pana Kolmera. Já přesně vím, jak přemýšlíte a Prostě ne, neschodli jsme se na těch závěrech, ale mám otázku. Mám velmi politickou otázku. Bude celá vaše skupina souhlasit s redukcemi pro Fond soudržnosti a společnou zemědělskou politiku? Je to tak? Já tady zastupuji většinu EKR, každého koordinátora. Samozřejmě, samozřejmě, že v rámci EPP lidé zastávají různé názory. Ale váš hlas zní velmi radikálně, protože mezi námi existují jaksi menší rozdíly, proto potřebuji vědět, jaká je situace. Děkuji. Já momentálně poprosím koordinátory za vnitřní zdroje Jan Levandovsky. Děkuji, tři ten body, nejprve ten nejkratší 16. října po obědě, bychom měli vědět o něco více o tom, zda členské státy se pohybují směrem ke společnému postoji, či zda zaujímají své vlastní postoje, kde se prohlubují jejich rozdíly. Doufejme, že se pohneme k více ochotě vyjednávání. Co se týče vlastních zdrojů, nikdy se nedostatečně eh, nikdy eh, se nedostatečně, eh, je vždycky dobře stále opakovat naše zásady. To znamená jednomyslné rozhodování, ratifikované národními parlamenty a eh, jsou-li vlastní zdroje, tak to není žádná mezihra mezi různými způsoby zdaňování či Eh, eh, změnám již existující daň, které se mají vracet do rozpočtu, ale je to eh, možnost zavádění nových kandidátů pro doplnění rozpočtu, ale obecné příspěvky by měly zůstat, protože to je stabilizující. Naše vlastní zdroje jsou nepředvídatelné a HDP je předvídatelná, protože to způsobí stabilizačně na evropský rozpočet a naše kondicionalita Eh, co se týče mm, příjmu a výdajů, by měla být dobře formulována, abychom se vyhli poté tomu, abychom neupadli do určité pasti v případě špatných scénářů. A třetí připomínka k zásadám plávnímu státu. Eh, máme už tady makroekonomickou podmíněnost, která existuje a doplňuje to tuto podmíněnost eh, na základě článku 7 Problém byl s těmi nástroji, eh, pro postih v evropské úrovni, protože to postihuje občany a ne vlády, eh, které, poruš, které porušují pravidla. Eh, tady to bude velice obtížné, jak vyvinout novou metodologii mm, pro příjemce, ale musíme připustit, že kdyby vlády, vlády měly platit v tím, že by byly platby za, pozastaveny, tak zase to nestav, ne, neděláme z vlastních peněz, ale z veřejných peněz, což jsou opět peníze daňových poplatníků. Ale pojďme se snažit eh, jak více to zviditelnit občanům, aby nebyli prostě trestány za porušování předpisů ze strany jejich vlády. V demokracii je svrchovanost, svrchovaností lidu a vlády vzejdou z hlasování občanů. To znamená, že je zde i občanská odpovědnost. Navzdory všemu je to velice komplikované. Jistě je komplikované uvalit sankce na vlády a ušetřit občany. Ale eh, pouze. Pan Sarvama? Děkuji. Na konci dne si myslím, že Evropská unie nebude moci oddělovat zprávu a lidi. Já si myslím, že to je přesně jádro věci. Merci Děkuji, že jste ještě explicitněji vysvětlil mou myšlenku, pan Depre. Zcela stručně, pane předsedo. Co se týče vlastních zdrojů. Děkuji všem kolegům, kteří podpořili návrhy, se kterými jsme přišli. Zároveň zaznamenávám, že některý z nich rovněž chtějí sami předložit pozměňovací návrhy. My je pečlivě prostudujeme a pokusíme se nalézt spravedlivý eh, rovnováhu mezi tím, co by mělo být eh, rozhodnutí parlamentu, naše odhodlanost, ale zároveň opatrnost při vyjednávání. Nechceme a priori vytvořit nějaký blok, to zablokovat. Musíme nalézt jistou rovnováhu a to nebude jednoduchý úkol. A jinak, pane předsedo, já tady spíše hovořím jakožto zpravodaj za svou skupinu, než zpravodaj pro vlastní troje. Musím říci, že Naprosto jsem odhodlaný, já sdílím to, co tady řekli eh, zpravodavé a celá řada dalších kolegů, ale ta debata zatím pouze začíná a já patřím k politické skupiny, která musím říct, eh, si je vědoma toho, že ne všichni v tom eh, soudí stejně, ale nyní budeme rozhodovat o politických volbách a je to také politický boj, protože je třeba přesvědčit ostatní. Já musím přesvědčit i členy své skupiny, protože tam jsou jistí poslanci, kteří říkají, že mají s tím problém mají problém i s Brexitem, že mají problém navyšovat rozpočet, když eh, Velká Británie odchází. Jiní zase říkají, že jsme tradicionalisté, že pouze opakujeme politiky, které jsme měli do posud a že vůbec nevnímáme vývoj, který se odehrává ve světě, že se pořád držíme koheze a zemědělství a nevidíme tu celosvětovou konkurenci, která vzniká v těchto obětvích a že se nyní musíme spíše zaměřit na klimatické výzvy, tady se mobilizovat a podpořit energetickou transformaci. Tato debata v mé skupině existuje. My jsme tady udělali určitou výzvu, já to takto budu hájit, já za ní stojí, ale budu muset dokonce, jak si to hájit i na své vlastní skupině. Já myslím, že to nebude jediná skupina, že prostě bude probíhat živá debata, což je dobrá známka demokracie, také známka toho, že chceme mít demokratickou debatu, ale měli bychom přenést vlastně tuto debatu i na veřejnost, aby se to diskutovalo v širším rámci než nyní. Děkuji. To bylo velmi zajímavé. Na druhou stranu, pokud nebudeme mít dohodu mezi námi, a samozřejmě tam budou obtíže, a budou, projeví se to i na skupinách politických, protože ty politické skupiny nejsou vždy tak homogenní, jak bychom se mohli domnívat. Takže půjde o to, e, abychom měli nějakou dohodu, protože pak budeme muset čelit a radě a budeme potřebovat společné argumenty a hlavně bude třeba, abychom měli argumenty, které předložíme evropským občanům, protože jediný způsob, jak pohnout e, vládami, je to, že vznikne určité veřejné mínění. Takže je třeba, aby naše argumenty byly pochopitelné pro naše spoluobčany, pro všechny občany Evropské unie. To si, myslím, že jsme měli dnes velice dobrou debatu. Děkuji zpravodajům, děkuji všem, kteří dnes vystoupili a děkuji také zpravodajům z Evropského hospodářského výboru a z výboru regionů. Tímto končíme naši schůzi. Setkáme se zde opět ve 14 hodin 30 minut. Budeme mít rozpravu za zavřenými dveřmi, která nám možná eh, pomůže zrušit jistou rezervu, kterou jsme odhlasovali ještě upřesním, že se tedy nesjednalo o víceletém finančním rámci. Pozměňovací návrhy musíte předložit nejpozději 15. října v 18 hodin. Hlasovat zde na výboru pro rozpočet se bude 5. listopadu a na plénu se to, o tom bude hlasovat v listopadu první, prvné, během první listopadové plenárky. Děkuji vám a tímto přerušuji dnešní dopolední jednání.